Takže opět zahajuji naše dnešní setkání. Víte, že zde máme mezi námi hosty z agentur. Když jsme začali naši práci Evropského parlamentu, tak rovněž byli mezi námi takže jsme se již měli možnost seznámit a nyní nám přednesou jednotlivě zprávy ohledně činnosti těchto agentury, jak to vypadá v následujícím roce, v následujících letech. ředitelé těchto agentur budou sedět mezi vámi. A já je poprosím o krátké prezentace. Po těchto prezentacích bude následovat kolo otázek a odpovědí. Nejprve to bude pan James Kalecha, který je ředitelem Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání CDFOP. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážení členové, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Ano, naše agentury přibližují nás přibližují k potřebám našich občanů a zároveň symbolizují tyto agentury to, že Evropská unie vlastně patří našim občanům, jejich potřebám, aspiracím, které jsou jakýmsi hnacím motorem fungování těchto agentur. V roce 75 byl právě společně s Eurofondem vytvořený CDFOP. Tato agentura je teda jedna z nejstarších agentur. Nejprve byla v rozděleném Berlíně a nyní je v Tesalonikách v Řecku v, od roku 95. Takže eh, po těch posledních 40 let jsme se zaměřili například <laughs> přidanou hodnotu právě v oblasti odborného vzdělávání. V těch 40 letech jsme viděli mnoho změn, výzev 21. století, nové cíle zaměřené na růst a pracovní místa. A právě proto zde potřebujeme nové přístupy ke vzdělávání. Proto potřebujeme neustále obnovenou moderní vizi moderního typu vzdělávání. A právě proto CDFOP si vybralo, zvolilo následující moto. A staré kořeny směrem, nebo teda od starých našich kořenů směrem k novým cestám, novým možnostem. Ano, to je velice důležité, protože to znamená nové možnosti, příležitosti v oblasti pracovních míst, kariéry. Čili mm, ty eh, stávající systémy stávajících um, členských zemí samozřejmě by měly být základem pro růst, pro kvalifikace, určitým přechodným úzkem pro růst a kariérní rozvoj. Ovšem měli by nám připravit nové cesty, nové možnosti, nové stezky, nové možnosti pro naše mladé lidi, ale pro naše uh, občany, které, to znamená v oblasti vzdělávání, tak abyste ne, byly v rámci dlouhodobého vzdělávání nebo celoživotního vzdělávání žádné národní či jiné hranice. Měly by samozřejmě budovat nové typy kariéry, um, slušný mm, způsob uh, živobytí a samozřejmě i konkurenceschopnou výkonnost. Pokud jde o moderní typ vzdělávání, členské státy rozhodují o organizaci, o, o obsahu těchto systémů. Ovšem, evropská spolupráce má v této oblasti velice silný vliv, pozitivní vliv. CDFOP hrál zásadní roli v posílení evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Snažíme se poskytovat eh, určité dobře nastavené politiky v této oblasti, které podporují excelentnost a sociální inkluzi. Zároveň jsme přispěli k různým jiným aktivitám, které připravuje Rada, Evropská komise, sociální partneři, členské státy, které nás požádali o konkrétní příspěvky. Já osobně jsem viděl přímo, jakým způsobem jsme sdíleli tyto nové poznatky, různé studijní vzdělávací programy, které jsme realizovali, tak aby jsme viděli tu realitu přímo na místě a zlepšili školící vzdělávací systémy. Musíme samozřejmě na evropské úrovni udělat vše proto, aby jsme dosáhli těch nejhodnějších multiplikačních faktorů na národní úrovni. Musíme samozřejmě vytvořit moderní školící vzdělávací systémy, které vidíme samozřejmě v našich eh, plánech pro 2014 i pro letošní rok. Společně s Evropskou komisí, členskými státy, sociálními partnery, SEDESO, eh, se snaží například stabilizovat určitou základnu vzdělávací nejenom pro mladé lidi, ale i pro eh, dospělé, eh, který, kte, kteří již mají svou konkrétní kariéru. Mm, v roce 2014 to bylo, eh, to bylo rok takového toho propojení pro odborné vzdělávání. My jsme pomáhali sociálním partnerům členským státům v rámci fóra, kde jsme, pod, kde jsme podporovali reformy v této oblasti. A loni jsme rovněž pro, pro Maltu a pro Litvu udělali takové hodnocení na národní úrovni. V roce 2015 budeme provádět na základě eh, žádosti pro Slovinsko, Řecko a Itálie revizi těchto programů. Zároveň se snažíme vytvořit evropské nástroje, tak aby tyto systémy byly pružnější, aby jsme skutečně využili mobilitu v oblasti práce, vzdělávání, vzdělávacích možností, příležitosti různého charakteru, aby to bylo k dispozici v průběhu celého života rok 2015 eh, v tomto roce 63 zemí právě eh, se propojí na evropský kvalifikační rámec, což umožní srovnávání národních kvalifikací, diplomů v rámci jednotlivých zemí a i mezi jednotlivými zeměmi. A CDFOB bude podporovat tento proces. V loňském roce jsme publikovali jednu z prvních eh, revizí Eh, neformálního vzdělávání mimo veřejného sektoru. A v roce 2015 budeme aktualizovat eh, evropské hlavní směry této validace, tohoto hodnocení. Měli jsme opravdu rekordní počet lidí, které využívají z portfolio těchto dokumentů, které jsou k dispozici v 27 jazycích. Můžeme sdílet vědomosti, schopnosti a my všechno toto pomáháme vytvářet. Od roku 2000 2005 47 milionů životopisů bylo generováno online v loňském roce to například bylo 13 milionů takových elektronických životopisů. Čili musíme posílit i koherenci mezi nástroji, principy, zásadami, to je pro nás priorita. V roce 2015 čeká, čeká více ještě práce pro výboj a pro přijetí evropského systému kreditů pro um, naše vzdělávací systémy, tak aby to byly kvalitní systémy, odpovídaly vysokým standardům, které jsou stanoveny na základě doporučení Rady Evropského parlamentu. Zároveň se snažíme zlepšit interakci mezi vzdělávacími systémy, národními a evropskými eh, pracovními trhy, tak aby jsme zároveň odpovídali určitým výhledům ohledně potřeb, ohledně trendů na pracovním trhu a zároveň Samozřejmě, aby jsme do toho zahrnuli všechny typy vzdělávacího systému. Budeme aktualizovat v letošním roce i panevropský panevské zaměření, analýzy, zaměříme se na jednotlivé země a budeme pokračovat i v diskuzi ohledně různých výzev této oblasti spojené s rozvojem zelené ekonomiky. Zároveň jsme přispěli i k mm, dokumentu, eh, který se, který se mm, týká světové ekonomiky, který byl prezentován v Davosu v loňském roce. To znamená, mm, jak vypadají potřeby na jedné straně a zručnosti a dovednosti na straně druhé. A my výsledky této analýzy předložíme v letošním roce. Je to taková sdílená vize toho, jak by měl vypadat moderní vzdělávací systém. Na základě toho bychom chtěli revidovat celý tento systém v tomto obtížném období po ekonomické krizi. Zdroje jsou omezeny, lidé jsou nespokojeni, vidíme zde vysokou nezaměstnanost, vzdělávání, školící systémy, instituce nejsou úplně v souladu s realitou pracovních trhů. A právě proto bude naše agentura přispívat k této rozprávě, připravíme zprávu silnější eh, odborné vzdělávání pro eh, kvalitnější odborné vzdělávání pro celý život, což by mělo na pomoci reformám na straně členských států. Příspěvek k tvorbě moderního vzdělávacího systému znamená zároveň to, že podniky a i občané těží z tohoto systému, což znamená, že mm, jsou na nás kladeny další požadavky a právě proto musí CDFOP integrovat vše to, co mm, mm, byl, vzniklo jako samostatné iniciativy, různé nástroje a zároveň propojit tyto reformy i s potřebami pracovních trhů reagujeme tak, že přijímáme na svá bedra nové úkoly, poskytujeme zemím specifické informace, analýzy takže šité na míru a někdy, je to, někdy přímou podporu země konkrétně nebo určité skupině zemí. Na závěr bych rád řekl, že se těšíme na další podporu Evropského parlamentu, naší práci a my samozřejmě, naše agentura je připravená poskytnout jakékoliv informace pro evropský či národní rozvoj, tak abychom pomohli rozprávám, které budou probíhat v Evropském parlamentu. Protože moder, moderní odborné vzdělávání je zásadní, ovšem eh, vzdělání obecně je celoživotním procesem a v následujících letech se zaměříme na vzdělávání, na potřeby odborného vzdělávání našich občanů v rámci diverzního, eh, diversifikovaného sociálně-ekonomického kontextu. Samozřejmě, že přijmeme různé iniciativy, budeme se snažit dosáhnout výsledků, které, ze kterých by těžili naši občané pro jejich osobní, ale i ekonomický růst. Děkuji vám za pozornost. děkujeme. Nyní pan Juan Menendez Valdez, který je ředitel Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že i když je pravda, nebo že i když je očividné, že tady kolega a jeho agentura jsou tady starší než 40 let, tak my zatím ještě jsme nedosáhli 40 eh, let. Nicméně mohu tedy říci, eh, že vlastně celkově je zde vlastně asi 40 agentur v té evropské rodině. Když se dívám třeba na kolegyni Madlen Serban, tak ta její agentura je mladší, takže některé jsou starší, některé jsou mladší než my. My jsme teď nedávno přednesli tomuto výboru zprávu o práci naší nadace, takže si myslím, že nemusím všechno opakovat. Také máte eh, před sebou k dispozici podrobnější informace o aktivitě naší nadace v roce 2014 i určité informace o tom, co nás čeká v roce 2015. Jsou tam i určité ukazatele výkonu. Všechny tyto informace jste obdrželi k e-mailu, v e-mailem a je tam také dobré, že tam jsou i odkazy na všechny ty další publikace a dokumenty. Dovolte mi tedy pouze zdůraznit některé věci, které jsou podle mého názoru nejzásadnější, ale nemohu se určitě ke všemu vyjadřovat nějak podrobně nebo rozsáhle. V roce 2014 jsme celkem připravili 125 publikací v různých jazykových verzích. Také jsme zavedli 99,7, pardon, vyčerpali jsme 99,7 naší eh, rozpočtové položky, kterou nám přidělil parlament a rada. A z 99% jsme vlastně využili náš personál, takže co se týče naší práce v minulosti, tak co se týče citací, tak e, celkem jsme tedy byli citováni ve 328 dokumentech Evropské unie a e, myslím si, že to tedy souvisí i s tím, že tedy celkově je zde e, žádost a poptávka po informacích, které se týkají životních a pracovních podmínek. Je to také ze 36% jsou to dokumenty, které vydal Evropský parlament. Nadále pokračujeme eh, v souladu s čtyřmi prioritními oblastmi, které byly stanoveny v rámci našeho čtyřletého programu. Hmm, chtěl bych pouze stručně upozornit na takové nejdůležitější činnosti, kterým jsme se věnovali v těchto oblastech. Za prvé, účast na pracovním trhu a boj s nezaměstnaností, to je prioritou číslo jedna pro naši nadaci i nadále. Pracujeme v takových oblastech, jako je vytváření pracovních míst, malé a střední podniky. Studujeme také dopady eh, nerovnoměrného zastoupení žen a mužů na trhu práce. To je činnost, kterou už jsme zahájili a pokračujeme i nyní. Bude to vlastně klíčové k tomu, abychom také dosáhli cíle který byl stanoven ve strategii Evropa 2020, kde byl tedy stanoven cíl zaměstnanosti. Také zkoumáme, jaká, jaké politiky, eh, aktivní politiky pracovního trhu jsou účinné. Například v některých zemích se došlo ke snížení nemzdových eh, nákladů práce, takže my se snažíme zjistit, jaké to mají dopady, snažíme se navrhnout politickým činitelům inteligentní systémy a metody, které e, se mohou potom co nejlépe zavádět do praxe. Dále pokračujeme i ve snaze hodnotit další politická opatření, například e, opatření, která cílí na zaměstnanost mladých lidí, také vlastně to souvisí i se sociálním začleněním mladých lidí a soustředíme se také na opatření, jako je záruka pro mladé a další. Dále dalším naším hlavním cílem je e, životní a pracovní podmínky a kvalita života. Máme se příslušné e, průzkumy, které jsme učinili v minulých desetiletích. Máme zde zejména evropský průzkum pracovních podmínek, který e, teď vlastně dokončíme, v, v následujících dnech dokončíme tento nový průzkum. Ptali jsme se více než 4 tisíc evropských občanů, ptali jsme se jich na jejich pracovní podmínky, také e, celkově přeskoumáme kvalitu pracovních míst a kvalitu práce v Evropě, ale zároveň se díváme i na to, jaké podmínky e, jsou důležité k tomu, aby ta práce byla kvalitní vlastně během celého života, během celého životního cyklu je důležité, eh, aby zde byly takové podmínky, které umožní lidem, aby v práci zůstávali déle, na tom pracovním trhu, aby zůstávali déle. A souvisí s tím tedy potom ještě další politická opatření. Potom je zde ještě celá řada dalších souvisejících opatření, které se snaží potom eh, přetavit eh, v takové věci, abyste, abychom zde měli udržitelná pracovní místa, různé mm, flexibilní režimy pro práci. Také je zde možnost eh, například návrh eh, jakéhosi přeskumu v polovině kariéry, kterou by lidé učinili, mm, aby se tedy zjistilo, zda ta pracovní místa jsou vlastně hodná pro celý život. Dále ehm, i předseda Juncker hovořil o tom, že je zapotřebí zlepšit sociální dialog, to je také velice zásadní i pro naši evropskou nadaci. Také přeskoumáváme, jak to vlastně vypadá s pracovně právními vztahy, jak se mění tato situace. Díváme se například na to, jak je to se zapojením sociálních eh, partnerů v ekonomické správě v rámci ekonomického semestru, jak eh, se to provádí také na vnitrostátní úrovni, jak vypadají národní reformní programy. Díváme se na různé věci, které jsou vlastně i například na vztahy mezi vnitrostátní sférou a evropskou E, sférou. Zaměřujeme se na ty nejdůležitější činnosti, e, jako je stanovování mest, e, změny odměňování nebo studie, které se týkají pracovní doby, to, to se týče tady té kapitoly pracovně právních vztahů. Dále, kvalita života a sociální politika. I zde pokračujeme v projektu, který se snaží věnovat se sociální mobilitě v Evropě. Velká část našich činností se bude týkat rozvíjení veřejných služeb, což je klíčové pro budoucí eh, evropskou společnost, evropský sociální model. Je zde také důležité bodovat jakousi důvěru v institucích, to je velice zásadní v těchto obtížných eh, časech eh, od té doby, kdy vlastně v roce 2008 začala krize. Pokud vás zajímají podrobnosti, prosím, obraťte se na veškeré ty eh, dokumenty, na které jsou tam odkazy. Ještě bych chtěl pohoři, pohovořit o nové platformě, která bojuje proti nehlášené práci. Zatím připravujeme různou databázi, kde jsou různá opatření, jak bojovat s nehlášenou prací. Budeme s tím pokračovat. Uh, Eh, snažíme se nejprve vytvořit tuto banku jako nebo určitou, um, určitý soubor fakt, informací a eh, samozřejmě i vy jste přizváni k tomu, abyste přispěli. Chtěl bych vás ještě upozornit na jednu věc. Evropský parlament schválil jeden pilotní projekt, který se týká budoucnosti výroby. Generální ředitelství pro růst se tomu také věnuje. Chtěli bychom se soustředit a využít svou expertizu na to, jak to vlastně bude v budoucnu, jaké budou dopady. Chtěli bychom se také zamyslet nad jednotlivými nad možnými scénáři pro Evropu. Máme zde například eh, také otázku eh, toho, eh, jak firmy tedy odchází nebo přichází do Evropy, také se vlastně chceme věnovat v této oblasti i postavení mužů a žen a tak dále. Takže tento projekt teď bude zahájen a budeme Evropskou komisi podrobně informovat. A pak se ty informace dostanou samozřejmě i do Evropského parlamentu. Dále vším výborem velice dobře spolupracujeme. Spolupracujeme také například na reformě materské dovolené, rodičovské dovolené, soustředíme se na malé a střední podniky a také zahájíme diskusy už tento týden o přípravě dalšího čtyřletého programu od roku 2017 do roku 2020. A zde opravdu oceníme eh, vaši, eh, vaše podněty, takže vás k tomu zveme, musíme si stanovit určité eh, střednědobé priority. Mm, můžete tedy přispívat buď jak jednotliví poslanci, nebo můžete přispět sobě celý výbor, nebo v jakékoliv formě, kterou budete považovat za vhodnou. Začal jsem tím, že jsem vlastně upozornil na, na to výročí, na to 40-leté výročí e, e, existence evropských agentur, Od 1. března budeme koordinovat síť 42 agentur a budeme jednat s hlavními institucemi a debatovat o budoucnosti evropských agentur. Těšíme se na toto období koordinace. Těšíme se také na hledání nových způsobů koordinace. Například tento týden už jsme navštívili výbor pro rozpočtovou kontrolu, hovořili jsme o udělení absolutoria a my jsme opravdu oceňovali, že tento specializovaný výbor Evropského parlamentu Mm, také zase může spolupracovat s dalšími specializovanými výbory a my bychom opravdu chtěli zdůraznit eh, důležitost vztahu s těmito institucemi a rádi bychom více spolupracovali jak s Evropským parlamentem, tak s komisí a s radou. Těšíme se také už i na další kroky, které nás čekají v rámci pracovní skupiny institucí kde se bude hovořit o budoucnosti agentur. Nesmíme také zapomenout, že síť agentur představuje vlastně asi 20 zaměstnanců Evropské unie, ten, ten, pouze 0,6 rozpočtu, ale zároveň jsme klíčovou součástí toho celé té architektury institucí Evropské unie a jsme také plně odpovědní Evropskému parlamentu. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme. A nyní to bude paní Christa Sedláček, ředitelka Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za toto pozvání. Já představuji jednu z těch mladších agentur společně s kolegyní Madlen. Příští eh, rok to bude 20 leté výročí našeho založení. Já zde budu prezentovat práci z roku 2014, podíváme se na rok 2015. Já doufám, že budeme pokračovat naší práci a oslavíme, když ne asi za mého působení, za 20 let 40 leté výročí naší agentury OŠA. No, jak víte, tak jsme začali teda před těmi 19 lety na základě víceletého rámce fungovat a nyní zde máme program, který jsme si identifikovali pro rok 2014-2020, šest strategických oblastí, na kterých ještě pracujeme a kde již máme kvalitní výsledky. Jednak anticipovaná změna, fakta a čísla v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, dále no jsou to nástroje pro řízení v této oblasti, zaměření na malé a středně velké podniky, dále je to zvyšování povědomí, networking, vědomí z této oblasti, to znamená, využíváme veškeré zdroje z celé Evropy, kompilujeme informace v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci a šestí oblasti je korporátní komunikace a networking. Jedním z takových hlavních oblastí, hlavní kampaní, které jsme zahájili v roce 2012, je um, řízení stresu na zdravém pracovišti. Dokončit bychom to měli v roce 2015. Poslední dva roky se věnujeme stresu hm, psychosociálním rizikům na pracovišti. Naše aktivity se zaměřují především na zvyšování povědomí a poskytování informací společnostem, podnikům, pracovníkům, sociálním partnerům v této oblasti o těchto rizicích. Máme tripartitní radu, která toto téma, to znamená stres a psychosociální rizika, se rovněž věnuje této problematice jakožto jejich prioritě. Vidíme, že hlavní důvod asi 50 a 60 pracovní neschopnosti je spojeno se stresem na pracovišti. Dále je to předčasný odchod do důchodu a náklady pro společnosti i pro podniky jsou obrovské. Je to asi 3 HDP. V těch posledních dvou letech jsme zahájili tuto kampaň, různé písemné materiály, webové stránky ve 24 jazycích. Stres a psychosociální rizika mohou být hodnocena a zároveň řízena stejným systematickým způsobem jako jiná rizika na pracovišti. To je závěr. Vytvořili jsme takový balíček evropské kampaně ECAP, ten podporuje, stimuluje tento balíček různé aktivity v rámci kampaně na národní úrovni ve všech 28 státech EU za úzké spolupráce našich národních fokálních bodů. Měli jsme možnost organizovat již 20 různých takových aktivit a v říjnu 2014 každá členská země ještě organizovala nad rámec těchto 20 aktivit další národní aktivity v rámci týdne ochrany eh, zdraví a ochrany eh, na pracoviště. Máme zde asi 150 různých partnerů, mezinárodních partnerů, sociálních partnerů, různých jiných organizací, které se zavázaly podporovat naši kampaň až do roku 2015. Dále organizují různé takové benchmarky, aktivity, Lego, Heineken, Toyota, Siemens, Birelli, mnoho jiných podniků se zapojilo do této kampaně velice aktivně. No a rovněž budeme mít takový elektronický guide, takový soubor informací v elektronické podobě, bezplatný. Každý se může na tato pravidla podívat, na různá různé oblasti stresu, jakým způsobem to řešit, jaké typy eh, jsou zde spojené s problémy na pracovišti a tak dále. Je to k dispozici pro všechny podniky. Máme to k dispozici pro všechny země, všech 28 zemí, včetně národní legislativy, různých specifických zdrojů pro jednotlivé země. A do roku 2015 budeme společně s našimi partnery organizovat různé události, srovnávací, benchmarkingu, dále společně s lotickým předsednictvím v Rize budeme udělovat ceny za osvědčenou praxi v tomto ohledu malé společnosti, i mezinárodní společnosti zde mohou získat tuto cenu. Díváme se na to, jakým způsobem různé typy společnosti jsou schopny řešit problematiku stresu na pracovišti. A v Bilbao nás čeká na konci letošního roku summit zaměření teda na stres, na zdravé pracoviště, to je eh, naše kampaň pro rok 2015. My již diskutujeme možnosti na rok 2016, 2017, 17. Chceme se zaměřit na stárnoucí populaci a stárnoucí pracovní sílu. Budeme zde mít pilotní projekt Zdraví a bezpečnost eh, na pracovišti pro starší pracovníky. To jsme ji zahájili v roce 2013 na základě rozhodnutí Evropského parlamentu komise delegovala tuto práci na naši agenturu. Dále se snažíme profilovat, analyzovat aktivity členských států, hodnotíme podmínky pro tento systém, tak abychom reagovali na výzvy v této oblasti, abychom sdíleli zkušenosti, informace a samozřejmě, že budeme prezentovat i osvědčenou praxi a předložíme návrhy pro pomoc v rámci těchto politik se speciálním zaměřením na malá a střední, podnik, střední podniky. Již nyní vidíme zásadní rozdíly mezi členskými státy a tím, jak reagují na demografickou změnu a na naše doporučení Dále to jsou modely například návratu na pracoviště, rehabilitace a tak dále. Vidíme, že členské státy těchto doporučení zhostily různým způsobem. V polovině roku 2015 budeme organizovat konferenci. Doufáme, že i vy přispějete k této diskuzi. Na konci roku 2015 bychom chtěli publikovat výsledky této kampaně. To bude základem pro doporučení pro Evropskou komisi Evropská komise to poté bude diskutovat s Evropským parlamentem. A pokud jde o nástroje pro, meni, pro řízení, které jsme v této oblasti, my jsme vytvořili OJURu. To je v podstatě onlineové interaktivní hodnocení rizik pro malé a středně velké podniky. Je to bezplatný nástroj, podporuje hodnocení rizik na pracovišti Máme 14 zemí, které se zapojily do tohoto systému a které dále rozvíjí tento systém v národních jazycích, dodávají do toho národní legislativu, dále máme různé sektorové výbory pro sociální dialog. A začali jsme zveřejňovat takovou strategii propagace OIRy tohoto systému až do roku 2020. Chtěli bychom do toho zapojit čím dál tím více zemí. Prozatím se to zdá opravdu velice úspěšným projektem. Tento onlineový systém v posledních dvou letech eh, opravdu zaznamenal veliký úspěch. A to je propojení s Evropským strategickým rámcem pro zdraví a bezpečnost při práci. Evropská komise představila takové sdělení v tomto ohledu v loňském roce Ojera, tento systém onlineový, tam byl zmíněn i naše agentura OŠA je tam hodnocena kvalitně, pozitivně. A až do roku 2020 bychom chtěli hrát klíčovou roli v implementaci tohoto rámce politik, nejenom pokud je o ten systém Ojera, ale i v rámci kampaně Zdravé pracoviště ve stresu Měla ještě další průzkumy, ke kterým se vrátím za chviličku. V roce 2015, 2016, 2017 nás čekají další aktivity. Veliký projekt pro malé a střední podniky, politiky a osvědčenou praxi výzkum této oblasti bychom chtěli publikovat v roce 2017. To by mohl být dobrý základ pro další diskuse ohledně potřeb malých a středních podniků. Dále jsou to projekty spojené s, s nemocemi způsobenými, eh, teda profesionálními nemocemi a zároveň eh, náklady spojené s, nedostatečnou, s nedostatečnými investicemi v této oblasti a zároveň benefity či výhody práce, kterou odvádí naše agentura pro rok 20, 2000, až do roku 2017. Ezena průzkum. To byl evropský průzkum o nových a vznikajících rizicích, podnicích Takže tento průzkum SNR eh, se týká společností, které zaměstnávají pět a více zaměstnanců, 36 zemí, pokrýváme všechny sektory, snažíme se zlepšovat metodologii v tomto ohledu a chtěli bychom prezentovat eh, výsledky, které by měly samozřejmě podporovat podniky, aby zaváděly potřebná opatření a zároveň samozřejmě záleží na sektoru, na lokalitě dané společnosti. Dále se zaměřujeme na problematiku muskulárních problémů a starší pracovníky. Tyto výsledky těchto průzkumů bychom chtěli prezentovat co nejvíce doufám, že to bude v Bruselu, nejlepší by to bylo zde ve Evropském parlamentu, tak abychom získali i příspěvek a názor vaší strany. Ožviky. Eh, my jsme eh, v loni v průběhu Světového kongresu ve Frankfurtu publikovali, zveřejnili stránku Wikipédie, která se týká naší agentury. Aktualizujeme tam informace, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měl by to být jeden z takových základních informačních nástrojů nejenom v Evropě, ale globálně. EPA aktivity. Tam se rovněž aktivně zapojujeme jakožto Evropského programu pro sousedství. To by mělo být zahájeno v brzké době. A pokud je o zpětnou vazbu našich partnerů, získali jsme 3000 odpovědí ohledně našich aktivit, projektů. Výsledky jsou velice pozitivní. Myslím si, že byli velice spokojeni s naší práci, s informacemi, které jim poskytujeme, které nejsou schopni získat od jiných zdrojů. Myslím si, že i na národní, na evropské úrovni je to pro nás nesmírně motivující budeme to využívat i v budoucích letech pro dokončení našich projektů a zároveň pro plány do budoucna. V práci s našimi sociálními partnery, komisí, Evropským parlamentem a i členskými státy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní mi dovolte dát slovo paní Madlen Serban. Paní Madlen Serban je ředitelkou Evropské nadace odborného vzdělávání. ETF. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jako vždy je to pro mě ctí vystoupit ve vašem výboru a jsem ráda, že mám několik minut, ve kterých mohu vysvětlit, jaké um, důležité věci se odehrály v naší agentuře a také, co plánujeme na příští rok. Myslím si, že jste se vlastně nejedná o tom, zda jsme tedy muži nebo ženy, protože kolegové jsou tedy, tam je 40-letá agentura, my jsme 20-letá agentura, ale já si myslím, že opravdu všichni můžeme lépe mm, podporovat pracovníky a já, tak e, stejně jako ostatní kolegové, nabízíme spolupráci, nabízíme vám podporu a děkuji vám také za spolupráci, která probíhá do posud. Ehm, v listopadu 2014, eh, byl, ehm, když vlastně v době, když byla Evropská nadace odborného vzdělání založena, tak to vlastně teď máme 20 leté výročí. Bylo to tedy, teď vlastně v loňském roce jsme slavili ehm, připomínku začátku světové války a tak dále. Myslím si, že je důležité, aby Evropa byla právě v této době schopná spolupracovat se sousedními zeměmi a také, abychom zde mohli nastavit stejné podmínky. Proto se dnes zde vás pokusím přesvědčit, že i v roce 2015 bude náš mandát eh, stejný a že budeme pracovat na stejných věcech. Dovolte mi ilustrovat eh, to na jedné prioritě komise pana Junkra, jedné z deseti priorit. On volá o silnější společné globální činnosti Evropy. Evra musí být silnějším globálním aktérem. A víme, že v rozpočtu Evropské unie máme položku 4 Globální Evropa a my jsme vlastně jediná agentura, která ze všech sil pracuje na tom, aby přispěla k tomu, aby se zlepšovala spolupráce se zeměmi, které máme ve svém mandátu. Co se hovoří eh, o této prioritě? Říká se zde, že je zapotřebí systematická externí spolupráce našich politik je důležité, aby cíle evropské politiky byly vlastně viditelně představovány na globální scéně a aby také měly vliv na globální scéně. Z toho důvodu Evropská unie chce se stát globálním aktérem, silným globálním aktérem a proto chce nadále prosazovat demokratické reformy, chce posilovat e, právní řád, konkurenceschopnost, ekonomiku, také chce posilovat institucionální kapacity i místní zprávu. Jsou to země západního Balkánu, Turecko, východní partnerství, jižní partnerství a také země, které vlastně jsou v té kapitole eh, rozvojové spolupráce. V roce 2015 bude také eh, Evropský rok pro rozvoj, takže to můžeme také připomenout. Je důležité, když hovoříme o globalizaci a chceme na to navázat oblast naší práce, tak musíme říci, že celý svět se vlastně potýká s vysokou nezaměstnaností a je důležité, aby také je zde obrovská nestabilita, politická i společenská nestabilita. A to je občas dost těžko uh, e, řiditelné. Máme zde potom takové věci, jako je migrace také obrovský počet uprchlíků, kteří se vlastně přesouvají. A to není jenom mezi těmi eh, partnerskými zeměmi, ale i to v rámci třetích zemí. Jsou zde také velice silné dopady takových těch celkově rozvírajících se nůžek, eh, takže to vidíme na celém světě. Krize nás bohužel eh, posadila do situace, kdy vlastně vidíme, že se stále zhoršuje situace středních vrstev když se podíváme na ty hlavní věci, tak je zde tedy ekonomická a hospodářská krize. A my vidíme, že v partnerských zemích globalizace přispěla ke, k polarizaci příjmů lidí. A to vlastně teď velice, eh, proto teď vidíme, že v těchto zemích eh, velice silně se objevuje chodoba. Pak je zde eh, rozvoj, obchodování, to je všechno globální ze své povahy. Nicméně v Evropě už několik let existují určité iniciativy, které by mohly přinést lepší příležitosti našem podnikům, aby podniky mohly začít působit přeshraničně, zejména ty malé a střední podniky, aby mohly působit eh, celosvětově. Pak je zde také nová iniciativa, kterou podpořil i parlament. Tyto eh, podniky by mohly vytvářet nová pracovní místa, pokud by mohly obchodovat i se zeměmi mimo Evropu. Tato iniciativa se k vám také brzy vrátí. Je to takzvaná modrá karta. Už eh, ještě o tom později pohovořím, o této iniciativě. Evropa, pokud by se měla stát globálním aktérem, tak nesmí také zapomínat na to, že z níže 7 světové populace zatím máme pouze 10%, tvoříme pouze 10% celosvětového růstu, ale máme také i určité dobré zprávy, protože v Evropě vlastně Evropa tvoří 50% sociálních výdajů. To znamená, že náš ekonomický a sociální model Evropy bude i nadále ovlivňovat ostatní země, Evrop, eh, ostatní země světa. Myslím si, že ehm, Evropa je určitou inspirací a určitým modelem pro ostatní země v rámci globalizace. Také nedávno zaznělo ze úst komisaře, který se jste také objevil, nebo i ze slov komisařů, kteří jste byli během těch slyšení, že Evropská unie je zatím největším dárcem, nabízí nejvyšší dávk, nejvyšší pomoc, podporuje rozvoj a také nabízí asistenci zemím. Jsme tedy v tom největší na světě. Evropa však už nechce pouze být tím, kdo platí, ale chce být také tím, kdo e, je aktivní. Mm, vy, právě vy, poslankyně a poslanci, jste si vybrali, že právě ta oblast vzdělávání by měla být jedním takovým e, bodem, kde chce být Evropa globálním aktérem. Nejedná se pouze o zlepšování konkurenceschopnosti, ale i obecně chceme zlepšovat vztahy je důležité také podporovat sociální kapitál, to s tím jde ruku v ruce. A právě zde, zde máme Evropskou nadaci odborného vzdělávání, je důležité, mm, jde o to, jací, eh, jde vlastně o lidi. Chtěla bych vám také představit jeden dokument, který jsme eh, na, pro tento účel připravili na, mm, na vaši žádost, paní předsedkyně. Takže za prvé, budoucnost občanů by měla být v jejich zemích, v jejich vlastních zemích. A proto spolupracujeme se všemi partnerskými zeměmi, abychom maximalizovali jejich vnitřní možnost růstu k tomu, abychom také zlepšili jejich možnosti růstu a e, hospodářského růstu v, v jejich vlastních zemích. Nicméně máme zde samozřejmě pravidla e, volného pohybu lidí, takže to je vlastně pro všechny. Je to, pokud ti lidé chtějí m, na základě legální migrace odejít, tak je to možné. Také podporujeme takzvanou kruhovou migraci. Nicméně domníváme se, že je důležité, aby lidé měli svoji budoucnost v zemích, kde žijí. A myslíme si, že potom, pokud by se to podařilo, tak by to také mohlo snížit migrační tlaky směřované na Evropu. Takže chtěli bychom posílit zapojení Evropy globálně a chceme také zajistit, že pokročíme. Dále, jaké máme eh, politiky pro posilování lidského kapitálu v zahraničí? to vlastně chceme jaksi posílit ty naše interní politiky. Chtěli bychom jednak předvídat, jaké budou, jaké budou jaká bude poptávka po, po znalostech, po kompetencích. Také chceme předvídat krátkodobé potřeby průmyslu, abychom zajistili to, že na ta pracovní místa, která se objeví, budou kvalifikovaní lidé. A také je důležité, že ten hospodářský růst bude vytvářet pracovní místa nebud a nikoli pouze zisk pro ekonomický sektor. Teď vám dám jeden příklad. Například eh, jsme aktivní v Albánii. Albánie stejně jako e, jiné země západního Balkánu, tam vlastně spolupracujeme na posilování správních místních administrativních kapacit, aby tedy měli důvěryhodné eh, politická opatření. Také spolupracujeme s určitými na, na přípravě střednědobých finančních plánů pro tyto země. Také tam zavádíme monitorovací systémy, které mají hodnotit eh, ty opatření. Je důležité vždy opa- vždy, vždycky nutné hodnotit i výsledky těch opatření. Nedávno premiér Albány, Albánie řekl na mezinárodní konferenci, že díky našemu přispění také byl schopen provést restrukturalizaci své vlády a také eh, rozdělení rozpočtů přidělil třikrát více prostředků na věci, o kterých jsme hovořili v té připravené cestovní mapě a také e, zavedli ukazatele, mm, které jsou součástí toho monitorování a jeho ministři se tím také řídí. Takže my jsme velice rádi, že jsme se vlastně, že jsme porozuměli té zemi, že jsme porozuměli tomu, co ta země potřebuje a že jsme byli schopni jim pomoci. A myslím si, že to není izolovaný případ, protože i um, vlastně celkově se to dá pak uh, opakovat v jiných zemích. Takže myslím si, že je důležité, aby eh, zde bylo dobré řízení a dobrá zpráva těch politických opatření a také dobrý sociální kapitál, je důležité, aby ta zpráva byla participativní, účinná a také anticipativní. Zároveň se zde musí být zaměření na e, podnikatelskou sféru. Spolupracujeme jak s vládami, tak i se sociálními partnery, také s jednotlivými sektory a také i s jednotlivými e, e, územními Myslím si, že je důležité, aby se začlenili všichni, protože jinak se nemohou stanout, stát udržitelnými a věrohodnými partnery. Teď vám ještě řeknu příklad Ukrajiny. Už jsem možná říkala, že v listopadu, když se tedy bojovalo, tak i tehdy vlastně Mm, Evropská nadace odborného vzdělávání eh, tedy naznačovala, že je, jim pomůže pak v dalším vzdělávání a ukázalo se, že lidé mají zájem o určitý rozvoj. Podobně to bylo v Tunisku. Proběhlo tam tzv. arabské eh, jaro. Lidé měli mnoho um, aspirací a ukázalo se, že v to, na tom území se, se to vlastně, se ty prostředky nerozdělují rovnoměrně, většinou jde většina pouze do hlavního města. Takže to byla další věc, na které jsme spolupracovali a chtěli jsme dát všem občanům stejné šance, ať už žijí kdekoliv v té zemi, a že tam také musí, také jsme zdůrazněvali, že tam musí být určitá soudržnost a že je důležité, aby lidé měli pocit, že i v té vesnici, kde žijí, v tom regionu, kde žijí, mají budoucnost. Dále spolupracujeme i v eh, podpoře podnikatelské kultury. Také je důležité, aby ty země sami se naučily, jak mohou vytvářet svou politiku a jak mohou potom také zavádět do praxe ta politická opatření. Mm, I v tom našem dokumentu máte ještě další příklady. Ještě jsem tedy hovořila o těch podnikatelských dovednostech. Eh, myslím si, že to je zásadní. Už jsem hovořila obecně o takové podnikatelské kultuře. A týká se to vlastně i politiky, i zprávy, ale zároveň všichni pracujeme na tom, aby i lidé měli většího podnikatelského ducha. Nejde o to, aby všichni lidé začali podnikat, ale jde o to, že chceme vytvořit určitou odolnost, aby lidé byli schopni se adaptovat na případné změny, k nímž dochází v jejich zemích. A ještě vám dám jeden příklad. Máme zde akt o drobném podnikání v Evropě. Ve všech zemích vlastně teď provádíme přeskum toho, eh, jak je to mm, prováděno. V únoru jsme začali toto hodnocení a velice rádi vás informujeme o výsledcích toho, jak ten průzkum dopadl. Také už jsem říkala, že chceme, aby lidé získali více síly, více schopností, aby se třeba mohli i rozhodnout eh, přestěhovat se za prací. A chceme také říci, že pokud někdo se chce přestěhovat za prací do Evropy, tak eh, chceme říci, že migrace musí být řízena a musí to řídit, vlastně na tom řízení migrace nesmí, eh, tam musí záležet vlastně obě země, jak ta vysílatelská, tak ta hostitelská. A chci říci, že migranti si často nevybírají Evropu, co by tu první destinaci. Myslíme si, že pokud by zde byl ten projekt modré karty, tak by to opravdu bylo dobré, byla by to vlastně situace, ze které by měli prospěch úplně všichni, nejenom dvě strany, ale dokonce tři strany. A myslím si, že by bylo dobré, aby ta vysílatelská a hostitelská země spolupracovali a aby vlastně vytěžili tu migraci. A zároveň chci říci, že hovořím o cirkulační migraci, protože i ty země vlastně nečiní dost, aby připravovali své občany nebo aby se připravovali na to řízení migrace. A také ty země si myslím, by mohly více eh, jak si přemlouvat nebo lákat ty lidi, aby se vrátili zase zpět do té své země. Hmm, rok 2015 je tedy rok rozvoje a je to také rok, kdy zde máme lotyšské předsednictví. Budeme opět hovořit o východním partnerství a my také velice rádi se do té diskuse zapojíme. Budeme hovořit tedy o té sociální dimenzi. Dále budeme pokračovat i ve zvýšení důvěryhodnosti našich politických opatření a během lotyšského předsednictví 3. a 4. června se bude konat velká diskuse všech zemí o tom, jak může lidský kapitál lépe sloužit eh, jednotlivým programům, jak jsme se poučili z evropského semestru a opravdu doufáme, že i vy budete mezi těmi lidmi, kteří se budou účastnit této diskuse. Skutečně doufám, že i s těmi výsledky, o kterých jste hovoříme v, tém, v tom bulletinu, nám můžete důvěřovat a myslím si, že opravdu to výsledky hovoří sami za sebe. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you. Um... Děkujeme, říká paní předsedkyně. Jutta Steinbrock má slovo za koordinátory, za SAD. Prosím. Nebo ne? Ne? Dobře, začneme s vámi. Nebo? Nebo spíše z EPP? Ne? Tak začneme s Jutou. Uh, reactions. Questions. Otázky, reakce, prosím. Unzählige já mám nesčetně mnoho dotazů k těm velice dobrým prezentacím, ale je mi jasné, že dnes nemohu všechny položit, ale budu postupovat tou osvědčenou cestou, jak jsme si dělali to i v minulých letech, a totiž položím je pak bilaterálně. Nejdříve bych chtěla říct, že veškeré, že bych chtěla poděkovat všem agenturám a jejich pracovníkům, Mm, já jsem již asi šest let eh, poslankyně Evropského parlamentu a členkyní zde ve výboru a musím si, že mým kolegům z frakce SAD a určitě i z dalších frakcí eh, my jsme na tom tak, že když potřebujeme znalosti, know-how či nástroje, tak eh, víme, že se můžeme na agentury spolehnout. A je to skutečně zásadní nástroj naší práce, tyto agentury. A jistě i práce všech evropských institucí. A jsem velmi ráda, že velice dobře funguje i propojení mezi agenturami, že vše probíhá hladce. A teď jsem to právě slyšela v příspěvcích, že čím dál tím více je zapojena nejenom evropská úroveň, ale i národní úroveň do práce agentury. To si myslím je velice dobrý pokrok. A za každou z agentur, pro každou z agentur mám celou řadu poznámek, já se pokusím to nějak zkrátit. Takže nyní k CDFOPu. Myslím si, že agentura CDFOP je momentálně velmi důležitým nástrojem pro boj proti nezaměstnanosti mladých, pro vytváření struktur uvnitř EU, ale CDFOP je také velmi dobrý nástroj pro práci, která nás bude čekat v budoucnosti. Tedy, jaké kvalifikace potřebujeme v budoucnu? Mám celkem asi tři otázky. Takže zájem o duální profesní vzdělávání v Evropě narostl. Ten zájem zde je, ale potřebujeme něco jiného než nějakou kopii jedna ku jedné těch duálních systémů, které již existují v různých členských státech. A ptám se, jaká konkrétní opatření zde navrhujete? Mám pocit, že se to pouze vleče v členských státech. Ty modely nejsou rychle realizovány, i když mnoho států projevilo jasný zájem o duální vzdělávání. Co tedy navrhujete evropským institucím? Jak můžeme tady v tom podpořit členské státy, aby profesní duální vzdělávání zavedly? My například čelíme velkému problému, eh, že členské státy příliš nerealizují iniciativu pro mladé, nečerpají ty prostředky, které byly dávny k dispozici. Jaké možnosti vidíte vy? A Víme, že v Evropě máme řadu nezaměstnaných a to nejsou pouze mladí lidé, to jsou také dlouhodobě nezaměstnaní, vlastně, eh, kteří se nachází v různých fázích svého profesního života. Máte nějaké eh, doporučení, školení zaměřená přesně na tyto skupiny nezaměstnaných? A další otázka, tu chci položit panu Menendésovi Valdésovi z Eurofoundu. Vy jste hovořil o různých nástrojích, které vytváří Eurofound. To bylo velmi zajímavé, zejména to, co jste říkal o hodnocení kvality práce v Evropě. Já jsem právě hovořila s evropskými odboráři z jednoho sektoru a to, co oni mi tam popisovali, ten vývoj vypadá slibně. Máte nějakou cílenou analýzu této záležitosti? A nyní k sociálnímu dialogu. Včera jsme večer, jsme tady uspořádali parlamentní večer s německými pracovníky a sociálními partnery a tam se vzešlo jasně, že sociální dialog může být úspěšný pouze v případě, když všichni partneři eh, mají rovné postavení, stejnou sílu a tak to můžou diskutovat, dohadovat se a nalézat řešení. A proto si myslím, že je tady důležité to, jak eh, sledujeme sociální dialog. Jak to vidíte vy? Máte pocit, že tam dochází spíše k pokroku podle osvědčených praktik? Dobře víme, že úspěšné evropské ekonomiky mají silné sociální partnerství, silný sociální dialog, zatímco země, pro které jsou odboráři pouze mafií, patří spíše k těm hospodářsky slabým. Takže jak vidíte vy vývoj? této situace. Máte pocit, že je tady šance, abychom dokázali zrealizovat tu úspěšnou formu sociálního dialogu a tím nemáme na mysli celosvětově, stačilo, kdybychom eh, stačilo by, kdybychom to exportovali nejdříve po celé Evropě, po celé EU. Rovněž jste hovořil o průmyslové politice. Já se ptám, jakým způsobem může sociální dialog přispět k reindustrializaci v Evropě. A velmi by mne zajímala jedna věc. Vy jste nám představil svou analýzu reform pracovního trhu v Evropě a já se ptám, které reformy pracovního trhu byly nejúspěšnější a mohl byste nám uvést konkrétní příklady, reform pracovního trhu, které nevedly k úspěchu, či dokonce eh, vedly k nedop- negativním dopadům. I z toho se můžeme poučit eh, v tom, jak dělat politiku. A nyní k agentuře OSA. Ano, stres na pracovišti, deprese na pracovišti. To jsou obrovské náklady pro naše evropské společnosti a také pro samotné osoby, kterých se to konkrétně týká. Pro ně to představuje obrovskou zátěž. Pak je zde výzva demografického vývoje. Pracovníci jsou čím dál tím starší, což sebou nese celou řadu nových výzev právě v oblasti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti při práci. Prevence, to si myslím, že je správná cesta. Tak to můžeme rozvíjet naši společnost nejlépe. A zde v Bruselu a ve Štrasburku vedeme často diskuse o refitu. Vy jako agentura jste zapojeni do těchto diskusí? Pro nás by to bylo skutečně velmi zajímavé, protože vaše know-how této oblasti by mohlo prospět všem evropským institucím a poskytnout jim dostatečné informace a orientaci v tom, jak se zachovat, protože téma ochrany zdraví a bezpečnosti při práci přesně do této oblasti spadá také, spadá do oblasti strategického rámce pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. A nyní další věc, to se týká toho nástroje OIRA, ten je, myslím, velmi dobrý pro malé a střední podniky a pokud já vím, tak eh, v mnoha zemích, v mnoha organizacích i u sociálních partnerů se používá a je velmi dobře akceptován lidmi. Jste také toho názoru, že bychom měli mít i další nástroje pro malé a středně velké podniky, že bychom je měli vyvinout, my či vy, a poskytnout je malým a středním podnikům. A k, nyní k posledním agentuře. Já se omlouvám, že hovořím tak dlouho, ale těch agentur je skutečně hodně. Takže nyní k agentuře ETF. Je dobré, že nehledíme pouze dovnitř, jak to dělají ostatní agentury, ale že je tady na základě problematiky, která pod vás spadá, aktuálního rozvoje, těch problémů, které existují, ale samozřejmě migrace má celou řadu pozitivních dopadů na Evropu. Je vhodné, že tedy přímo na místě pomocí vzdělávání a školení, aspoň já předpokládám, vzdělávání pro mě znamená demokratizaci a že tímto způsobem podporujeme tyto země, aby se hospodářsky rozvíjely, a to si myslím je zásadní věc a já ze své vlastní zkušenosti, ze své práce v delegaci pro Balkán vím, že eh, tam je velké téma například eh, etablování systému profesního vzdělávání a jistě vysoká nezaměstnanost a chodba v třetích zemích má dopady i na Evropskou unii. Tady jedna z věcí, která zde padla, je to, že jsou eh, lokální aktéři příliš málo zapojeni a že plánování se příliš často děje centrálním způsobem. Proto se ptám, jak lépe plánovat vzdělávání, jak lépe zapojit strategické partnery. Vy jste, myslím, zmiňovala, myslím, jako příklad Tunisko. A já jsem pokládala tu otázku, která se týkala sociálního dialogu a zde se ptám opětovně, jak můžeme silně zapojit sociální partnery a odbory. Ten, ten nápad s tím systémem modrých karet, ten si myslím je velmi důležitý a měli bychom se toho držet. Neboť eh, a na, myslím si, že tedy agentury jsou důležité, Musíme jim překládat odpovídající váhu a nyní tedy na závěr by řekla, že bychom měli exportovat ty naše dobré stránky a u těch našich špatných stránek bychom se spíše měli porozhlédnout venku a poučit se od ostatních. Děkuji a jako další paní Šojdrová. Já jsem novou poslankyní tady půl roku a pro mě to bylo důležité seznámit se s činností jednotlivých agentur. Měla bych eh, dvě krátké poznámky k, k agentuře Cedefop eh, bych eh, chtěla upozornit na to, že eh, ty reformy v rámci odborného vzdělávání probíhají paní kolegyně mluvila o tom že někde rychleji někde pomaleji ale v zásadě musí probíhat ve spolupráci s podnikatelskou sférou a sociálními partnery to je zásadní věc a to mm, vzdělávání pro práci je tady jasným zadáním. ale v některých zemích běží velmi ehm, otevřená diskuze intenzivní o tom eh, co má mít prioritu zda střední všeobecné vzdělání nebo střední odborné vzdělání mm, jsou země nebudu jmenovat které administrativním způsobem omezují počty tedy země evropské um, unie které administrativně omezují počty přijímaných žáků do středního odborného vzdělání ve prospěch nebo naopak pardon, do všeobecného vzdělání ve prospěch odborného vzdělání protože se domnívají že je potřeba dostat mladé lidi absolventy do podniků do, prostě, eh, na trh práce tam kde je to momentálně eh, užitečnější užitečnější a svým způsobem dochází k omezování svobodné volby vzdělávání. E, myslím že takovýto trend lze vnímat e, v některých zemích a e, právě pro tuto diskusi pro hledání dobrých směrů strategických směrů ve vzdělávacích politikách by bylo dobré dělat určitý monitoring té situace mm, výstupu vzdělávání a trhu práce. myslím že toto je nezbytné pro rozhodování pro dobrou politiku zemí evropské unie. a pak bych měla e, druhou e, poznámku k tomu co jsem se zde dočetla agentury etf e, naprosto souhlasím tady v té části kde se věnujete spolupráci s ukrajinou hovoříte o tom že budete spolupracovat na transformaci vysokého školství eh, na snížení počtu univerzit ve prospěch odborného vysokoškolského vzdělávání. je to tak na ukrajině je až seventy vysokoškolsky vzdělaných eh, absolventů v populačním ročníku ukrajinská vláda není spokojená s úrovní vysokoškolského univerzitního vzdělávání které končí Eh, kde studenti končí v dvaceti jedna dvaceti dvou letech jsou hotovými magistry a ta kvalita není taková a tato transformace je tam nezbytná a jsem přesvědčena o tom že to je velmi užitečné pokud evropská unie prostřednictvím svého fondu může do této věci, v této věci mm, eh, pomoci nové ukrajinské vládě a chtěla bych za to poděkovat. Thank you, Kuneva. Děkujeme. Paní Kunová má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. Já jsem paní Kuněva. A já jsem se chtěla zeptat zástupce agentur, kteří jsou dnes mezi námi, a zejména pana zástupce nadace, zeptat na to, zda se zabývali také osobami samostatně výdělečně činnými a jistými aspekty jejich profesní činnosti, které jsou specifické pro ně neboť se dochází i k ilegálnímu vývoji. Já tady nemám na mysli ti, kteří jsou z vlastní svobodné volby OSVČ, ale mám na mysli tím, kteří jsou eh, zaměstnancem svým vlastním propuštění a pak jsou znovu eh, jaksi mm, nabráni do práce, ale už jako osoby samostatně výdělečné činné, Tady mám tím na mysli jakýsi švarc systém. Uh, což samozřejmě pro tyto pracovníky znamená, že se eh, nachází v celé jistě jiné pracovně právní pozici. Zabývali jste se touto problematikou? Hodláte něco učinit v této oblasti? Thank you very much. We have now... Děkuji. Teď máme ještě k dispozici nebo už máme pouze k dispozici pouze pět minut, a tak tomu bohužel bývá často, když máme tady zástupce těchto agentur, protože opravdu těch otázek bývá velký počet. A všichni, kdo jsou zde dnes přítomni, tak mají velký zájem o otázky, odpovědi. Takže já navrhuji, že každému zástupci, nebo každému, kdo chce ještě položit dotaz, bude mít dvě minuty. A potom se tedy zástupci agentur možná vyjádří spíše písemně, nebo přemýšlím, jak tedy najít nějak nejlepší způsob, jak by všechny ty dotazy mohly být zodpovězeny, protože tedy bohužel nebude na to asi dost prostoru dnes na schůzi. No tak uvidíme. Takže to zkusíme. Tlumočení bude zajištěno ještě po určitou dobu, takže nejprve pan Porenský. Prosím vás pouze o stručnost, říká paní předsedkyně. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že dnes máme příležitost vyměňovat si názory s hlavními představiteli těchto čtyř agentur. Možná mám jenom takovou eh, otázku, je to spíše tak z polovičky otázka, z polovičky návrh. Souvisí to s činností, která se týká investičního plánu pana Junkra a jak tento investiční plán zavést do praxe. Paní předsedkyně, já mám takový pocit, že erudice, kterou mají tyto čtyři agentury, to znamená jejich podrobné znalosti světa práce, odborného vzdělávání, školení, i celého toho rámce zaměstnanosti by mohla být využita mnohem více a intenzivněji při přípravě kritérií, která se budou používat pro výběr projektů na investice. Mm, chtěl vlastně tím se trošku vracím eh, k dnešnímu dopolední, kdy jsme hovořili o tom, že bude důležité vybrat ty správné projekty pro investiční plán a že tedy se bude muset brát v úvahu sektorální distribuce, zeměpisná distribuce a tak dále. Opravdu se myslím, že tyto čtyři agentury by měly být do toho zapojeny, protože teď jsme si vyslechli zkušenosti těchto čtyř agentur. Já se trošku bojím, že vlastně se může stát, že ty projekty investičního plánu se budou řídit hlavně ziskovostí, nebo že se to vlastně pak trošku jakoby uhne na té cestě k tomu, k těm projektům, které budou nejziskovější. A já nevím, jestli opravdu tedy potom ten plán by skutečně znamenal změnu v Evropě a o to nám zároveň přece jde a Evropa to potřebuje. Takže já si myslím, že tyto čtyři agentury by mohly přinést nový vhled do celé této situace a mohly by přispět k tomu, jak identifikovat zajímavé projekty, které budou na jedné, na jedné straně ekonomicky zajímavé, ale na druhé straně dokážou maximalizovat příležitosti pro vytváření pracovních míst a budou dobré vlastně pro zaměstnanost. Děkuji, pane Prinský. Paní Žanoka, jste přítomna? <clears throat> Děkuji, budu rovněž stručná. Chtěla bych navázat na té koordinace plánů a výzkumu. Eurostat vytvořil jednu zprávu probíhají různé konzultace, také s Evropským parlamentem. Evropský parlament by do toho také měl za, být zapojen. Já mám tady jeden dotaz a jeden návrh. Já se domnívám, nebo doufám, že tato, tento nový způsob koordinace mezi jednotlivými agenturami bude rozšířen i na koordinaci s prací Eurostatu. jsou zde různé ad hoc studie Eurostatu, které se týkají zaměstnanosti. Je důležité, aby tam nedocházelo k překrývání práce, je důležité, aby tyto agentury a Eurostat se navzájem koordinovaly, aby mm, každý pracoval na jiných studiích, aby se to nepřekrývalo. Možná se mýlím, ale mám trošku pocit, že občas tam k určité duplikaci pro, mm, dochází a že občas vlastně není úplně ideálně koordinován ten výzkum. Například třeba OŠA, Eurofund. A jinak vám tedy všem přeji hodně úspěchu. Dobře, děkuji, můžeme pokračovat, říká paní předsedkyně. Pokud ještě někdo chce položit dotaz, tak prosím. Ještě někdo se chtěl přihlásit o slovo? Děkuji. Je to spíše než dotaz, taková globální úvaha otázka. Já bych chtěla poděkovat všem zástupcům a zástupním agentům za jejich eh, projevy a taková všeobecná poznámka z mé strany. Samozřejmě eh, konkrétnější otázky potom asi položím spíše bilaterálně. Podle mě je tady jeden element, který bychom vždy měli mít na očích. Je to vše, co je popojené s produktivní modely a modely právních, pracovní právních stavů, které máme v našich zemích a jsou, hovor, vysí to také se sociálním dialogem, vzděláváním, mobilitou mladých pracovníků a tak dále. Ovšem, jak vypadá realita v našich zemích, zejména na východě a na jihu, to je skutečně velice rozdílná. Existují země, ve který není silný průmyslový sektor a kde asi dojde k tomu, že investiční plán pomůže změnit eh, ekonomiku těchto zemí. Budeme tedy investovat eh, do těchto ekonomik. Na druhou stranu je zde ovšem nebezpečí, že budeme nutit mladé lidi k jakési nucené mobilitě, aby odcházeli někam jinam a hledali pracovní místa v jiných zemích, že to, to bude jakýsi důsledek těch reform trhu práce. Takže eh, ano, chceme investovat, chceme také splnit cíle 2020. Já jsem velice vděčná za veškerá vystoupení, která zde dnes byla, ale obávám se, že pokud nebudeme ke všemu přistupovat mnohem koordinovanějším způsobem a integrovanějším způsobem, tak veškeré ty politiky budou roztříštěné a nepovedou k dobrým výsledkům. Děkuji. Ano, děkuji. Tak eh, slyšíme zde, že je nutné soustředit se na ten investiční plán, na ten Evropský plán strategických investic. Také jsou důležité otázky migrace. Bylo by velice zajímavé, pokud by se každý z vás mohl stručně vyjádřit k těmto věcem. Padla zde celá řada dotazů, určitě na ně nemusíte všechny odpovídat, asi to ani není možné ale vidíte alespoň, o jaké oblasti máme zájem. Nejprve tady pan Kalech. Děkuji. Myslím si, že ty dotazy, které padly, byly velice zajímavé. Myslím si, že ve svém úvodu jsem jasně řekl, že tyto evropské agentury, což nejsme pouze my, ale i všechny ty ostatní agentury, se snažíme přiblížit Evropu občanům a jejich potřebám. To byl můj takový úvodní výrok. A i ostatní kolegové se snaží se svou prací přiblížit se občanům. Máme zde e, výzkum, který provádíme, různé analýzy politik a snažíme se, aby to všechno se vlastně přetavilo v podporu zúčastněných stran. Ptali jste se například v čem vidíte sílu odborného vzdělávání. Já si myslím, že když sociální partneři, zaměstnavatele a vlády budou všichni spolupracovat, a tam, kde tyto modely fungují, tam jsme svědky velice nízkého, nízké nezaměstnanosti. A pak je ta otázka záruky pro mladé. Toto všechno musí být dobře zařazeno do kontextu, musí to brát v úvahu sociální kontext, v němž ti lidé žijí, protože jinak to bude taková metoda, že něco vezmeme, vytrhneme a přelepíme do jiného kontextu a to fungovat nemusí. Chceme se tedy přiblížit jednotlivým členským státům, chceme se přiblížit nejenom těm institucím jednotlivých členských států, ale i občanům. Chceme také pochopit jejich eh, potřeby, jejich vize. Jak už jsem říkal, máme se vlastně nový program Old Roots for New Roots. Hovořili jste třeba o skupině dlouhodobě nezaměstnaných. Máme studie, které se týkají dlouhodobě nezaměstnaných a také jsme učinili doporučení dvěma členským státům, jak tento problém řešit, jak ho omezit. Máme doporučení, ale pak je zde ještě další věc jak vlastně ta doporučení zavést do praxe a jak je připravit k tomu, aby sloužil lidem. Máme zde speciální fóra pro členské státy, na kterých se věnujeme konkrétním věcem. Ty evropské politické kroky nebo opatření jsou pouze určitým základním bodem a pak se snažíme ty jednotlivé nástroje, které jsou k dispozici, zasadit do různých kontextů v různých členských státech. A to si myslím, že je cesta, kterou by se měl ubírat ten implementační proces v Evropské unii. A cílem, a je to také cíl na období 2016-2020, chceme, abychom vlastně pro každý kontext připravovali speciální dokument. Ty, ta politická opatření budou navzájem propojená, pomohou lidem, aby postoupili ve svém profesním žebříčku, protože my přece nám jde o to, aby zde byla pracovní místa, aby lidé měli mzdy a aby žili kvalitní život. Takže to jsou ty cíle, ale pak je právě důležité, jak těch cílů dosáhnout. Takže nesmíme se vlastně obracet pouze na, ty, na tu technickou část nebo na, na ty instituce, ale i na samotné občany. Musíme se vlastně dostat až úplně ke kořenům té společnosti, tam, kde jsou podniky, kde jsou pracující. A to si myslím, že bude hlavní prioritou pro nás na období 2017 a 2020. Thank you. Um... Děkujeme. Pan Menandez Valdez, máte slovo. Děkuji za slovo. Možná specifický dotaz nejprve. Myslím, že to byla řecká kolegyně. My zde máme zprávu, která je založena na tom průzkumu osob SVČ. Tam máme určité informace k dispozici, můžeme vám to poskytnout. Dále tam máme um, určitý doplňující projekt, který jsme připravili, pokud jde o různé typy smluvních eh, dohod, které nejsou legální, které jsou nezákonné, které se snaží obejít právo. A zároveň, jakmile budeme mít tento projekt k dispozici a průzkum, do kterého dodáme další dotazy, tak samozřejmě ho dáme na naši platformu, aby to bylo k dispozici, tyto informace. Paní Steinbrook, děkuji vám za veškeré pod, připomínky, nebudu zacházet do podrobnosti, ano, kvalita pracovních Eh, příležitostiami. samozřejmě my na to reagujeme, máme tam určitý index, máme tam několik prostě ještě podindexů, mohl bych vám ještě bilaterálně k tomu vysvětlit další věci. My samozřejmě ty trendy sledujeme, čili jaký typ míst pracovních existuje v Evropě. Mm, a které pracovní trhy v podstatě fungují. To byl další dotaz. My jsme zahájili mnoho projektů, díváme se na různé reformy, politiky, které fungovaly, nějaká osvědčená praxe, globální záležitosti. My ovšem hodnotíme eh, konkrétní projekty, snažíme se poskytnout hodnocení, eh, které v Evropě zatím nemáme k dispozici. Dále jsou to různé reformy, to znamená určité flexibilní přístupy, ale zároveň určitá pružnost, ale i typ pracovních míst jsou udržitelné z dlouhodobého hlediska. <clears throat> Čili nám jde skutečně o to, abychom dělali analýzu dlouhodobých udržitelných pracovních míst, které jsou důležité pro jednotlivce i pro země. Sociální dialog. Příklady, ano, aby teda ty, ty nej mocnější země. Ano, samozřejmě, tam probíhal silný dialog, nešlo tam o nějaké vyjednávání. My se díváme na dopad podle jednotlivých zemí, určitá doporučení pro jednotlivé země, které máme k dispozici. Koordinace a propojení mezi jednotlivými úrovněmi je zásadní v rámci každého státu. Na evropské úrovni, pokud tam je nějaký posud z národní úrovně na ekonomickou úroveň v rámci nového ekonomického řízení a zprávy, jakým způsobem se to projeví na sociálním dialogu na národní úrovni a jaký to bude mít dopad na sociální partnery a paní López, jestli dovolíte, španělsky, protože to je mo- moje mateřtina. Tedy, co se týče vašeho dotazu, Jedná se samozřejmě o iniciativy, které by měly zavádět politikové, samotní. To není náš úkol, my hlavně dáváme k dispozici informace pro to, abychom zjednodušili práci parlamentu, komisi a radě. Ale momentálně máme projekt, který se týká důležitých prvků pracovních vztahů v různých zemích. My vidíme, zde by tady fungoval benchmarking, Nejde o to se tady zaměřovat na to, co je špatné a co dobré. Spíš jde o to podívat se na to, co je důležité v sociálním dialogu, co dobře funguje a co třeba funguje méně dobře. Děkuji nyní paní Krista Sedláček. Děkuji, já začnu německy odpovídat, neboť paní Steinruck položila většinu svých otázek právě mě. Co se týče refitu, ne, my jsme se toho neúčastnili, to by ten papír vypadal jinak. Ale cíl eh, samozřejmě bylo zjednodušení, snížení byrokracie, zvýšení účinnosti, zejména s ohledem na malé a ty nejmenší podniky. A jistě, my něco takového podporujeme, proto jsme také vytvořili tu OIRu, což je nástroj, který pomáhá právě malým a nejmenším podnikům, ale varujeme před jednou věcí, a to je také naše zkušenost a expertíze. Uh, Varujeme před tím, že právě v malých a, e, velice malých podnicích jsou nehody a e, nemoci z povolání velice, v podstatě relativně nejčastější, takže tady je třeba se na to zaměřit a e, dodržovat to, že ten právní základ musí být pro všechny stejný, ten zákon. Neboť právě velké podniky mají systémy, které jim pomáhají, které my nepotřebujeme změnu legislativy, ale potřebujeme více posilovat malé a ty nejmenší podniky. To je samozřejmě přesně náš cíl, kterého se snažíme dosáhnout prostřednictvím OIDy. A ještě dále k OIDy. Máme i další elektronické nástroje e-tools v našem programu. Jde nám o to, abychom naschromáždili veškeré stávající e-tools a představili je malým nejmenším podnikům i nadále budeme spolupracovat s experty v jednotlivých členských zemích a budeme je vyzývat, aby pro své vlastní účely takovéto nástroje dále rozvíjeli. Tedy my jsme vytvořili platformu, sami takovéto nástroje nevytváříme pro malé nejmenší podniky, ale máme tu platformu a tam je soustředujeme. Je to tedy webová stránka, je to projekt, který probíhá a který, myslím, i nadále bude dobře pomáhat malým a nejmenším podnikům. Eurostat, tady ráda odpovím. V naší činnosti, například když jde o mm, různé ankety, nebo když provádíme šetření, které se týkají nemocí z povolání. Vždy koordinujeme naši práci s Eurostatem, tedy nechá dochází tady k nějakému překrývání činnosti. Máme jednu pracovnici, která velice úzce spolupracuje s Eurostatem právě proto, abychom se takovýmto situacem vyhýbali. A jako poslední k investičnímu plánu, to je samozřejmě velice zajímavá diskuse. Já mám na mysli zejména, jenom jako příklad, je to OŠA, má síť ve všech 28 členských zemích. Setkáváme se s touto sítí E, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, třikrát do roka a velmi e, rádi a dobře si s nimi vyměňujeme naše názory, takže my jsme velice blízko u báze, přímo na místě. A když se tady zvažuje tento investiční plán, tak by bylo jistě dobré eh, se setkat s těmito sítěmi a zeptat se jich přesně na to, kde je skutečná potřeba, kde by byla smyslná, smysluplná pomoc a podpora. To je jenom jedna z takovýchto myšlenek, těch bych měla jistě více, ale my skutečně vše, co děláme, tak děláme v koordinaci se sociálními partnery na národní úrovni a s našimi sítěmi. A což vede skutečně k velkému užitku. Děkuji. Madame Madeleine Serban. Paní Madeleine Serban. Děkuji, pane předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem poslankyním a poslancům za to, že si nás laskavě vyslechli a že nám také položili své dotazy. Budu stručná. Myslím si, že všechno, co zde zaznělo, například paní Jutta Štark, ta nám poděkovala, takže ta bych také chtěla vyjádřit díky, zejména eh, paní, za paní nezávis, za nezávislou odbornici, která byla jmenována. A myslím si, že opravdu je to kolektivní úsilí a také eh, si myslím, že musíme poděkovat i komisi, která je také v naší eh, radě. Myslím si, že sociální dialog a sociální kapitál, o kterém se hovoří, by mohl být možná tématem budoucího eh, semináře. Myslím si, že opravdu je to naprosto zásadní. Máme celou řadu důkazů a zkušeností z partnerských zemí, že ta podpora je nejlepší a nejúčinnější v zemích, kde je dobrá zpráva věcí veřejných. A pokud spolupracují se zaměstnanci, zaměstnavateli, místními eh, orgány a eh, s dalšími, tak je to pak nejúčinnější. Myslím si, že můžeme ukázat i další příklady, jak se ostatní mohou učit od Evropy. E, například se mohou e, zakládat různé takové evropské sociální hospodářské výbory a ty se pak účastní e, vytváření politik. My bychom také velice rádi uspořádali společně s vámi takový podobný seminář, nebo vám k tomu můžeme napomáhat a můžeme tam potom hovořit o tom, jak sociální dialog může vlastně inspirovat další, ať už je to v jakékoliv oblasti. Také bych chtěla poděkovat české poslankyni, která už tedy zde není. Ona hovořila o Ukrajině a myslím si, že opravdu na Ukrajině jsme se hodně naučili. Vidíme tam, že pokud, ten, pokud ta politika nepřináší žádné výsledky, tak vlastně nikomu neslouží. Můžete si stanovit tisíce ukazatelů, ale pokud lidé nemají pocit, že ta politika jim vlastně slouží, tak to není k ničemu. A tam jsme opravdu jsme se naučili mnoho, protože jsme měli velice takové plné zkušenosti. A co se týče Tuniska, tak nesmíme zapomínat na to, že arabské jaro eh, vlastně bylo hnutím také místních vysokoškoláků, kteří obdrželi vzdělání, které vlastně nebylo nakonec užitečné v jejich země a oni sami neměli žádnou perspektivu ve svém životě. Proto chceme pomáhat všem zemím a chceme jim pomáhat v tom, aby tam vlastně ty aspirace lidí eh, odpovídaly vzdělání a aby tedy lidé viděli budoucnost ve svých zemích. A tím se dostávám k migraci. Myslím si, že migrace rozhodně není zatím dobře řízena. Teď nehovořím o situaci v Evropské unii, protože to samozřejmě není naší, eh, naším úkolem, ale mohu tedy říci, že určitě i v Evropě by to bylo zapotřebí ještě zdokonalit. Ale chci říci, že v těch zemích, odkud lidé přichází, tak tam je zapotřebí dělat ještě mnohem více. Jednak vlády, jednak místní agentury, ale i také i zaměstnavatele a odbory. Ti všichni se musí snažit, aby ti lidé, pokud chtějí odejít někam za prací, aby na to byli dobře připraveni a aby se také potom vrátili. Mm, vidíme, že máte zájem o tyto věci, i výbor Libe o to má zájem, takže možná bychom vás mohli třeba eh, informovat o výsledcích určité naší práce, která by se toho týkala, která by také přinesla další podnět pro vaše činnost v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně, za všechny otázky, odpovědi, velice kvalifikované příspěvky z vaší strany. Ráda bych poděkovala zástupcům agentur a ráda bych řekla to, co jsem, myslím, řekla i posledně. Budeme rádi, když mezi nás zase přijdete. A tím jsme se dostali na závěr našeho dnešního jednání 3. února se uvidíme opět a potom další jednání bude 26. února. Děkuji vám.